Vážení kolegové, ráda bych eh, začala, protože náš časový harmonogram je opět velmi eh, těsný, nabitý. Takže prosím, zaujměte svá místa a nasaďte si sluchátka, je-li to zapotřebí. A já nyní přejdu do Němčiny. Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vítejte Dnešní odpoledne zahajujeme společnou schůzí s AFETem, s výborem pro zahraniční věci a vidím, že několik členů výboru pro zahraniční věci jsou již přítomní. Srdečně jim děkuji za to, že se dostavili. E, dovolte, abych e, omluvila paní Kostu z dnešního odpoledního jednání. Ona je zpravodajkou za výbor Kult pro předloženou zprávu, ale dnes bohužel nemůže být přítomná, protože e, slavnosti 60. výročí římských smluv bohužel nebrali v potaz termíny našich schůzí diskuzí a vzhledem k tomu, že paní Kosta je poslankyní eh, z Říma, tak myslím, budeme mít plné porozumění, protože dnešní den tráví v Římě. Ale vím, že společně s naší kolegyní Julie Watt schůzi dobře připravila a Julie Watt eh, zakrátko zastoupí Silví Kostu. Už eh, nyní za to děkuji. A Zatím musím také omluvit Elmara Broka, druhého zpravodaje, který dal vědět, že se dostaví o čtvrt hodinky později. Vzhledem k tomu, že náš časový plán je velmi ambiciozní, tak jsme se rozhodli začít i bez něj. S tím, že se zanedlouho dostaví. Takže začnu bodem číslo jedna pořadu jednání, to je schválení pořadu a dívám se do pléna a domnívám se tedy, že k tomu nemáte žádné námitky. V tom případě je pořad jednání v tomto znění schválen. Dále sdělení předsedy, bod číslo 2. Tady bych chtěla sdělit, že máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, Eh, litevštiny, polštiny, slovinštiny, bulharštiny a rumunštiny. A také vám chci připomenout, že i tato schůze bude, bude přenášena po internetu. Bod číslo 3. Máme eh, k dispozici zápis z poslední schůze konané 9. ledna 2017. Tento zápis je nutno schválit. Máte k němu poznámky, připomínky, stížnosti? Zdá se, že nikoli. Takže myslím, že můžeme i tento zápis schválit. A nyní se tedy dostáváme k bodu číslo čtyři. Důvodem eh, naší společné schůze je iniciativní zpráva o jako Evropské strategii pro mezinárodní kulturní vztahy. Spravodají ze strany AFETu e, jsou Elmar Brok a e, ze strany Kult e, Silvia Costa. Oba zpravodajové již 9. ledna eh, v rámci výměny informací nastínili, jakým směrem chtějí eh, s tou zprávou jít a od té doby proběhla řada jednání a schůzek a oba zpravodajové eh, své náměty pak sepsali eh, v návrhu zprávy, která je důležitá, protože si všichni uvědomujeme, jaký význam má kultura i v mezinárodních vztazích. To je oblast, která se pomalu začíná rozvíjet. A než tedy udělím slovo oběma zpravodajům, dovolte, abych eh, přivítala pana Fistizena, který zde zastupuje eh, předsedu výboru AFET, jenž se rovněž omlouvá z dnešního odpoledne. Pan Fistizen, máte nyní slovo a dobře, že jste mezi námi srdečně. Děkujeme, děkuji. Děkuji paní předsedkyně za to, že hostíte tuto prezentaci návrhu zprávy. Jak se správně uvedla, kultura je důležitá v rámci mezinárodních vztahů. Domníváme se, že je nutno nalézat i nové způsoby eh, realizace diplomacie, protože to pomáhá odborávat bariéry a navazovat vztahy mezi komunitami. Eh, nyní eh, mohu hned začít s udělováním slova. První je paní Watt, která promluví jménem paní Kosty, která není přítomna Máte slovo na pět minut. Děkuji vám. 60 let po podepsání římských smluv Evropa čelí novým výzvám, pokud jde o mírové soužití na světě. Jsou to výzvy jako krize identity a hodnot. Pokud Evropská unie chce být eh, globálním hráčem a eh, chce být hodna eh, Nobelovy ceny míru, musí opět začít v souladu s bohatstvím svého kulturního e, dědictví a e, musí tím čelit všem formám nacionalismu a extremismu. Domníváme se, že kultura e, je čtvrtým pilířem udržitelného rozvoje spolu s environmentálním, ekonomickým a sociálním pilířem aniž bychom šířili kulturní práva, přístup k vzdělání a kultury, mm, bez svobody uměleckého vyjadřování, dialogu, se nemůže kultura eh, regenerovat, regenerovat a, kultur, pardon, a konflikty se budou radikalizovat. Proto jsme vyzvali komisi, aby eh, opět předložila evropské Eh, evropskou kulturní politiku na dalších deset let za respektování subsidiarity a diverzity. Zejména jde o eh, kreativní a kulturní odvětví, posilování kulturní infrastruktury eh, v rámci výzkumu a soudržnosti, kulturní dimenze v digitální strategii a podpora kulturního dědictví, stejně tak jako Um, podpora kulturního roku EU 2018. A jde tedy o to eh, také uvést do praxe to, o čem dnes budeme diskutovat. Panuje koncenzus, že Evropská unie hrává klíčovou roli v mezinárodní politice a také narůstající roli ve světových eh, vztazích. A eh, kultura tomu může napomáhat. My jsme již v roce 2011 eh, o eh, tuto novou eh, politickou strategii požádali. Sdílíme také závěry rady z let 2014 a 15 pod italským a lucemburským předsednictvím, kde se eh, volalo po eh, podpoře kulturní diplomacie. Myslím, že je eh, důležité sdílet tuto iniciativní zprávu s mým kolegou Brokem, protože potřebujeme těsné spojenectví mezi našimi výbory, abychom zahájili novou fázi v mezikulturních vztazích, abychom posílili účast členských států, to znamená občanské společnosti, kulturní mezinárodních institucí a mezinárodních orgánů v zájmu nové vize mezinárodní politiky a nov, v rámci také nového přístupu eh, směrem z dola nahoru a vytváření sítí. Klíčový znak sdělení je, že poprvé máme přehled všech nástrojů, zdrojů, akcí a projektů, které jsou podpořeny anebo realizovány Evropskou unii v rámci Eh, mezinárodního eh, prostoru, kde je kultura společným jmenovatelem. Eh, sdílím toto sdělení které vyzývá k podpoře kultury jako hnací síly pro sociální a ekonomickou i kulturní udržitelnost a voláme po koherentní evropské kulturní politice. Podpora kultury a mezikulturního dialogu v rámci nebo ku prospěchu mírového soužití, role mezikulturního dialogu kulturní diverzity, vzdělávání a podpora základních hodnot EU, posilování spolupráce v oblasti kulturního dědictví. E, jsme odhodláni e, chránit e, kulturní dědictví, protože je to zdroj pro inkluzi, ekonomiku a cestovní ruch. Mnohé subjekty hrají důležitou roli v oblasti kulturní diplomacie. Evropská komise s různými generálními ředitelstvími EEAS, to znamená Evropské delegace, delegace členských států, UNIK, UNESCO a další platformy a sítě. E, sdělení volá po koherentnějším přístupu a větší e, kooperaci, identifikuje nástroje a zdroje. Věříme, že důležitými nástroji jsou programy mobility, například Erasmus Plus a Horizont 2020, protože e, usilují o otevřené komunikační kanály a výměnu informací bez ohledu na kulturní, etnické anebo náboženské kořeny lidí lidí. Navržená strategie bude mít ale omezený dopad, pokud eh, nevzniknou konsolidované akce a hmatatelné eh, výhody eh, či přínosy, které ale ucítíme až v budoucnu. Proto jsme strukturovali zprávu do čtyř oblastí cíle, řízení a nástroje, lidé, EU a globální strategie. To znamená, my se zaměříme zejména na první tři. V rámci cílu chceme zdůraznit určité zásady, určité principy, Paní Kosta je Italka takže mluví rychle, já také. Musíme podpořit kulturní vazby mezi EU a partnerskými zeměmi a e, zajistit globální řád na e, mezikulturním e, dialogu, respektování svobody slova, vzájemné pochopení, diverzita lidských práv, základní svobody. Musíme respektovat subsidiaritu a proporcionalitu v oblasti kultury, ale musíme zdůraznit i vzájemné výhody spolupráce a voláme po efektivní efektivní evropské strategii pro kulturní vztahy, protože je to důležitý první krok. A také voláme, eh, proto, eh, nebo viz, žádáme, aby kulturní práva byly součástí základních lidských práv a aby se z toho stal transverzální pilíř ve zprávě je také e, čas týkající se řízení a nástrojů, je to důležité, obsahuje to několik specifických kroků a závěrem bych chtěla zdůraznit dva body a sice e, význam přeshraničních a společných projektů, které by měly být součástí budoucích strategií, například eh, Lux eh, cena, eh, kulturní město roku, prohlubování znalostí, mapování lokálních aktérů občanské společnosti, tak abychom zlepšili i přístup k financování na lokální úrovni a rozvoj inovativních a e, kooperativních přístupů na základě e, již existujících nástrojů a samozřejmě musíme brát v potaz rovnováhu e, genderovou. Silvia je přesvědčena, že všichni budeme dobře spolupracovat eh, v tomto ohledu. Já jsem si eh, také jistá, že se tak stane a děkuji stínovým zpravodajům za jejich eh, podporu krize, které Evropa Evropská unie čelí, představuje rizika i výzvy, ale také příležitosti. Takže zaměřme se zejména na příležitosti a využijeme stávající dynamiky. Děkuji. Děkuji, děkuji za to urychlení. Není pan Brok. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Když jsem slyšel předchozí příspěvek, tak už jsem přesvědčený o tom, že je to úžasná zpráva. Takže ani jsem sám nevěděl, co vlastně všechno jsme tam zapracovali. Ale myslím si, eh, že s těmi eh, mohu souhlasit s tou skutečností, že polit, kulturní politika je opravdu velmi významná v souvislosti s, s, se současnou situací. Je pravda to, co zde zaznělo, že kultura pomáhá řešit konflikty v, na mezinárodní scéně. může. Kultura by měla spíše spojovat eh, lidi a nikoliv rozdělovat. Je to opravdu eh, velmi důležitá součást globální politiky. A já osobně, když jedu do zahraničí k nějak, pro nějaké politické rozhovory, tak mě vždy zajímá historie a kultura dané země. A v těch rozhovorech, těch jednáních, která vedeme, je to často velice důležité a velice účinné pochopit tu zemi. Proto hist- ekonomická data se mohou změnit, ale pochopit historii, kulturu, způsob myšlení určitě země, to vlastně vtiskuje duch té zemi a to je velice důležité pochopit. A možnosti jak ve společnosti, tak mezi jednotlivými státy. Zde můžeme velice silně působit právě i v této kulturní oblasti. Zde jde i o kulturu, historii Evropské unie. Velký člověk řekl, že Evropská irský národ eh, spojuje mnoho věcí, ale přitom je zde mnoho těch rozmanitostí a musíme používat vlastně tady to, tyto argumenty, abychom se snažili lépe pochopit jiné státy. To je vlastně ten prapůvodní smysl. Pokud to nepochopíme, tak to vede k narůstajícímu nacionalismu, když se podíváme na Lpenovou, Veldra a všechny ostatní, tak když oni se vlastně zmocní tady té část těch rozdílů, které potom upřednostní nad tím, co nás spojuje a toho jsme svědky nyní ve Francii, v Nizozemsku a jinde. A to je nesmysl právě kult Není to žádné hodnocení nadřazenosti nebo podřazenosti, ale je to rozvoj těch společných hodnot, které nás zbližují jak v rámci Evropské unie, tak mezi jednotlivými státy. Kdo vlastně toto pochopí, tak se podaří chápat tyto rozdíly. A toto je právě to, na, če, na co se musíme zaměřit. A to, co Erdogan, o co se snaží Erdogan v současné době, jsou právě ty otázky, které se zaměřují na ty rozdíly a na vyzdvihování těch nacionalistických národnostních tendencí. A to je vždycky výchozí bod pro špatné věci. To nevede k ničemu dobrému. Nikdy a nikde. Takže si myslím, že z tohoto hlediska je uvědomění si významu kultury velmi důležité. abychom tedy je minimálně stejně tak důležitá jako jiné nástroje. Například, eh, když se díváme, na, když si vyměňujeme studie, akademiky, akade, zkušenosti mezi akademiky, tak to jsou vlastně věci, které mohou podpořit i ekonomický úspěch. Když například inženýry posíláme do Ev- přijímáme v Evropě z oblasti Tichomoří a u- vy- vyučují potom v Evropě, poskytují, rozšiřují možnosti vzdělání, tak potom vlastně to může ovlivňovat i eh, výrobu těch eh, výrobů, Takže otázky kultury se nemohou oddělit od ostatních záležitosti. Není to něco osam, ale jsou to právě tyto praktické důsledky, na které bychom se měli zaměřit a musíme tady tyto praktické argumenty používat, abychom, aby se to přenášelo i na další zúčastněné strany a na, do, do vlád jednotlivých členských států. A myslím si, že z tohoto důvodu je velmi důležité, aby členské státy vlastně skutečně eh, dostávaly tyto možnosti, aby se mohly také kulturně prezentovat. Domnívám se, že je to opravdu úžasná možnost i pro, zvláště pro ty menší členské státy. Ať je to GT Institut, Alliance Française například, i menší země. Pro, pro menší země ve světovém měřítku to není vždy možné, takže je důležité, aby se jim tyto možnosti nabízely, což potom podporuje uvědomění si vlastní identity a podporuje to celkový, celkovou imič Evropské unie, když právě si uvědomujeme tady tyto kulturní rozdíly, ale dokážeme je využít v náš prospěch. A proto to, co vyjádřila paní Kosta, tak s tím plně souhlasím. To podporuji, nechci opakovat to, co už zde zaznělo. A musí být všechny tyto stránky zohledněny tak, aby abychom došli k určité kulturní diplomaci. Nejenže to je pěkná věc, ale je to velice důležitá věc a toho bychom měli v Evropské unii se zhostit a využívat. Děkuji. Uh, <coughs> Že já přenechám zbytek eh, tohoto, zbytek moderování odpoledne mé kolegyni, předsedkyni výboru. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, děkuji oběma zpravodajům a nyní bych ráda udělila slovo stínovým zpravodajům a mm, budou-li souhlasit, tak eh, na rozdíl od obvyklých zvyklostí bych napřed udělila slovo mm, stínové zpravodajkyni eh, výboru eh, Kult z ALDE, která musí spěchat dlouho na jiné zasedání. Takže máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat eh, paní eh, Silvii Kosta a panu mm, Brokovi a eh, i kolegyni, která nás informovala o stanovisku paní Kosty. V tomto návrhu se zabýváme tedy problematikou kulturních vztahů v mezinárodním měřítku tedy eh, interakce eh, různých eh, lidí s různými původy. Je to součástí zahraniční politiky EU. Cílem je rozvíjet kulturní spolupráci mezi členskými státy a partnery tak, aby byl zachován mír, aby se bojovalo proti případným konfliktům a aby byl hájen právní, právní stát a lidská práva. Pozměňovací návrhy se snaží eh, více rozpracovat některé eh, body, takové ty nejdůležitější. Eh, kulturní vztahy by se měly mnohem více zaměřovat i na problematiku vědy. Kulturní a vědecké strategie by měly mít možnost čerpat více zdrojů, tak aby bylo možné zlepšovat vzájemné vztahy a to by nám dále usnadňovalo mezinárodní spolupráci, jak na poli vědy, tak i v dalších oblastech. Rovněž by to mohlo eh, posílit eh, vědeckou spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. Další bod. Bylo by důležité, abychom eh, zohlednili i úlohu kulturních institutů jednotlivých členských států. Pan Brok na to již poukazoval. Tyto kulturní instituty Eh, se snaží propagovat kulturu eh, svého jazyku, své země, vytváří eh, určité klastry a je třeba, aby bylo možné tímto způsobem v tom obecnějším evropském rámci kulturu propagovat. Já souhlasím s těmi kontaktními místy a jejich významem pro kulturní vztahy. Dobře víte, že na celé řadě velvyslanectví je, fungují kulturní ataše, rovněž je to například i v rámci zastoupení Evropské unie v Číně. Rovněž je třeba vést eh, interkulturní dialog, eh, vést dialog mezi jednotlivými kulturami, náboženstvími, eh, propagovat svobodu vyznání, svobodu projevu. V tomto kontextu musíme také eh, respektovat stanoviska jednotlivých eh, osob. Děkuji, já jsem v úvodu eh, poměla říci, že zpravodajové budou mít tři minuty času, ale vy jste to vystihla přesně. Nyní má slovo pan Džambasky. Já bych chtěl navázat na to, co zde už zaznělo. Mistyczna, ale też horyzontalna refleksja i od niej zacznę. Zacznę od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 <clears throat> Za den jsem třeba přijal dva velvyslance, německého a francouzského. Německý velvyslanec mi řekl, že se nesmíme dívat na Německo a myslet přitom jen na velké značky jako Audi, BMW nebo Volkswagen, ale že bychom měli myslet spíše na GTH, Jana Sebastiana, Johana Sebastiana Bacha, na kulturu. A já jsem to tak pochopil samozřejmě. Ale potom jsem přijal francouzského velvyslance a ten mi řekl, nedívejte se na Francii jen prostřednictvím Moliéra, Catherine Deneuve nebo jiných ale Francie je také země, která vyrábí Citroën, Renault nebo Peugeot. Takže to je vlastně taková historka, o které se zde zmiňuji, protože, jak říkal Elmar, Kultura může být nástrojem pro řešení různých problémů, ale může být také kořenem různých problémů. Kultura nás může sjednocovat, ale může nás také rozdělovat. Kdy může kultura hrát tu pozitivní roli, pokud je pochopena, pokud o ní hodně víme? Pokud je tam určitý výchovný vzdělávací systém spojený s kulturou. Ještě bych chtěl také doplnit, že kultura nenávidí politiku, takže když říkáme kulturní politika, tak musíme být velmi opatrní a musíme si, si, si připomenout, že ve kulturní diplomaci jsou dvě, dva protichodné aspekty. Jedna kultura by měla být šířena sam, sama sebou, protože má jaksi svou vnitřní vlastní hodnotu, ale pak je zde další aspekt a to, že kultura se používá používá jako nástroj pro šíření jiných věcí, jiných hodnot, které nejsou vždy nutně spojeny přímo s kulturou, ale které jsou spojeny s ekonomickými, s politickými zájmy. Samotná zpráva je velmi zajímavá a obsahuje v podstatě téměř všechny důležité věci které, o kterých bychom měli hovořit v této oblasti, ale možná mi tam něco chybí a předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. A to je otázka role médií. To znamená média, médií v širokém slova smyslu, protože často jsou to právě média, která jsou tím nástrojem, který může umožnit dobře pochopit kulturu vytvářet, eh, jak si tady tuto kulturní rozmanitost, akceptování této rozmanitosti, přispívat k toleranci a k otevřenosti. A na závěr bych ještě chtěl říci poslední věc. Je také důležité, abychom dobře vybrali to pořadí, ve kterém budeme přijímat opatření a realizovat tyto akce a tento program tak, aby byl ucelený. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Nyní uděluji slovo za SAD frakce za AFED panu Kristianovi. Uh, děkuji, paní předsedkyně, a mnoho, mnohokrát děkuji eh, zpravodajům za prezentaci tohoto textu, o kterém tady dnes hovoříme. Návrh se zabývá eh, skutečně relevantními otázkami a zabývá se směřováním politiky, kterou bych jim eh, chtěli uplatňovat v rámci této zprávy. Eh, poté, co jsem si prostudoval dokument a, po poté, co jsem si vyslechl, co tady zaznělo, je tady celá řada Ehm, obav, které bude muset parlament eh, řešit a já jsem přesvědčen, že se nám podaří schválit ambiciozní text. K tomu návrhu eh, není příliš eh, co dodat. Možná bych tam eh, doplnil pár eh, relevantních dokumentů, které jsou v duchu pozměňovacích návrhů, které eh, předložím. Prioritní otázka jsou nástroje. Ten dokument jasně stanovuje cíle, ale je třeba stanovit konkrétní nástroje pro implementaci a směřování především eh, úloha delegací EU eh, v rámci specifických požadavků. Pak je tady otázka financování a zdrojů a jak zakomponovat priority, které byly eh, stanoveny v rámci stávajícího rozpočtového rámce a stávajících finančních nástrojů. A třetí věc, kterou bych rád zmínil, je, že v tom prostředí eh, politického eh, kontextu a eh, vztahů s EU, kdy jsme obětmi tedy různých propagandistických akcí. Tento rozměr také nabývá o to větších rozměrů. Děkuji všem kolegům a velice pozorně budu sledovat další vývoj. Děkuji. Mm, děkuji. A Nyní má, má pan Džambacky, tady není. Takže pan Tanok za SECR, také ho nevidím. Paní Baba už, Barba už hovořila za GUE, takže teď zástupce GUE, prosím. Děkuji, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, napřed chci poděkovat oběma zpravodajům za úsilí, které vynaložili a mnohé z věcí, eh, které eh, musíme zmínit z oblasti kultury, zazněly i pokud jde o účinnost Evropské unie eh, ve vztahu k navazování kulturních vztahů, ale musíme učinit ještě jednu věc, a sice provést analýzu eh, kulturní agendy, tak, abychom byli 100 překročit rámec stávající strategie a eh, vytvořit společné cíle a priority, které budou také prováděny. Eh, ve strategii se objevují velmi eh, ambiciozní cíle, které se týkají různých osobností. Já bych eh, chtěla zdůraznit, jakou roli hraje kultura v souvislosti se sociální soudržností, ekonomickou prosperitou a tak dále. Musíme zajistit, aby bylo k dispozici dostatek finančních prostředků a také, aby programy pamatovaly dopadovali na mladé lidi. Rovněž bychom měli vyzvat Evropskou komisi, aby eh, ve víceletém finančním rámci bylo dostatek finančních prostředků na mezinárodní kulturní diplomacii. Důležité eh, také je, aby eh, země, které se nacházely nebo nacházejí eh, pod ochranným valem, měly také dostatečný přístup k financím. Důležité je také, aby všichni zúčastnění navázali dobré pracovní vztahy a aby příslušní nositelé v Evropské unii byli nabádáni k dosahování cílů efektivním způsobem. Je nutno také podpořit kulturní turistiku. Mohl by vzniknout speciální program za tímto účelem, eh, vybavený odpovídajícími finančními prostředky. Eh, případně by mohlo dojít k výměně se třetími zeměmi a i na mezinárodní úrovni bychom mohli vytvářet eh, takzvané kulturní koridory mezi regiony i městy. Závěrem se domnívám, že paní předsedkyně, bychom zde neměli mluvit o eh, uchovávání kulturního dědictví a boji proti pašování eh, kulturních statků nebo spíše měli o tom hovořit, protože musíme chránit světové kulturní dědictví a v této souvislosti opět apelují na eh, eh, vrácení eh, soch Partenonu řecké vládě. Děkuji. Nyní má slovo Helga Trupl za zelené. Děkuji. Eh, chci nejdříve poděkovat našim dvěma zpravodajům a začnu eh, citátem Julie Watts. Kultura je čtvrtý pilíř eh, udržitelného rozvoje. To je skutečně dobrý nápad. Byl by, bylo by mm, velkou výhodou, kdyby se nám to podařilo implementovat do našich mezinárodních vztahů. A k panu Brokovi, ano, bylo by skvělé, kdyby kultura sloužila jako měkká síla. A nyní k otázce naší koncepce kultury, protože polský kolega má pravdu, když říká, že kultura eh, umí svádět lidi dohromady, ale současně je i rozdělovat a proto je stěžení, eh, jaké bude naše pojímání kultury. Kultura musí být otevřená a demokratická a nikoli národní eh, nadřazená kultura. To byl evropský problém v minulosti. To musíme překonat a proto je tak důležité, aby lidé působící v kultuře byli schopni na mezinárodní úrovni spolupracovat. Proto se domnívám, že společný přístup k tomuto sdělení musí být takový, abychom neusilovali o vývoz evropských nebo národních kultur, ale abychom se skutečně zapojili do komunikace a kooperace eh, eh, v reálu. To znamená, ta koncepce by měla být ještě více zdůrazněna v textu. Nejde o tradiční kulturní diplomacii, ale spíše jde o kulturní vztahy nebo vztahy v kultuře a spolupráce s lidmi, eh, jejich zapojení a skutečnou spolupráci. Mám ale několik kritických dotazů k určitým pasážím ve sdělení a e, zejména jsou to ty hlavní body v Evropské službě vnější e, e, činnosti a také funkce ataše této služby, protože to by mohlo vést k určitým problémům. My chceme prosazovat skutečné kulturní vztahy, ani ne tak kulturní diplomací a proto musíme být s tímto nástrojem velmi obezřetní, nevrátit se k mm, starému přístupu. A také pokud jde o města evropské kultury, eh, tak eh, nebo eh, kulturní statky. Tady mi není zcela jasné, o jakou koncepci se jedná. Je nutno dát najevo, že jde o kooperaci, výměnu s jinými kulturními subjekty, a že eh, se nehodláme vracet k tomu starému tradičnímu přístupu, který eh, byl uplatňován v minulosti. Děkuji vám. Děkuji Helze Trüppel a nyní má slovo pan Soltes za Zelené a AFET. Děkuji. Já taky chci poděkovat zpravodajům za odvedenou práci. Jsem přesvědčen, eh, že pokud nějaký mezinárodní subjekt má položit kulturu jako eh, hlavní část eh, zahraniční politiky, tak je to Evropská unie, protože Evropská eh, unie je založena na rozmanitosti našich kultur a musí podporovat a chránit tuto diverzitu. A musíme tedy klást důraz na mezinárodní vztahy v oblasti kultury. To je tedy strategie, která je v naprostém souladu s eh, celoevropskou strategií a eh, se strategií přítomnosti Evropy ve světě. Eh, jak jsme říkali, kultura by je určitou formou propagace diplomacie, tak i Evropa by měla vést diplomaci založenou na dialogu, na prevenci konfliktu, na porozumění mezi lidmi a jsem přesvědčen, že kultura to je cesta, jak eh, prosazovat evropské hodnoty i mimo rámec EU. Přináší to tedy skutečnou přidanou hodnotu eh, do našich eh, zahraničních vztahů. Já jsem přesvědčen, že ten důraz na kulturu v rámci mezinárodních vztahů Eh, to je něco, co by mělo být zakotveno, zakotveno eh, i v rámci naší eh, strategie sousedství, tak abychom posilovali vazby s našimi sousedy. Já si rov, jsem rovněž přesvědčen, že ta zpráva by měla ještě více zdůraznit význam mezilidských vztahů. Jak dobře víme, Takovýto typ kontaktů v Evropské unii, takovýto typ přístupu je nejlepší cesta, jak přispívat k porozumění mezi eh, kulturami, eh, nalézt společný způsob myšlení a Možná bychom měli podpořit další konkrétní akce eh, pro podporu mezilidských vztahů a tím přispět k porozumění mezi lidmi a kulturami. A pak je tady ještě otázka, eh, jakým způsobem eh, komunikovat v této oblasti, jakým způsobem Evropská unie má prezentovat tyto společné signály vysílané zbytku světa. jakým způsobem eh, prosazovat eh, hodnoty 28 kultur a jak tedy eh, vysílat ty společné evropské signály vůči třetím stranám. Například Evropský televizní kanál, to by byl výborný nástroj, jak tedy vysílat tyto společné evropské signály. Vielen herzlichen Dank, Madame Bild. Děkuji, teď dávám slovo paní Bild za ne? Děkuji, paní předsedkyně. Kulturní rozmanitost vytváří bohatý a různorodý svět, který obohacuje možné schopy, eh, využívá lidských hodnot a je to základní zdroje udržitelného rozvoje společenství národu. To neříkám já, ale uzná, poznali jste ustanovení tři rezoluce UNESCO o ochraně a šíření kulturních eh, rozmanitosti. Proto podle mého názoru odstavec 5 připomíná, že v oblasti kultury musíme respektovat principy subsidiarity a proporcionality je opravdu zásadní na předchozí plenárce bylo připomenuto, že není jedna evropská kultura, ale různé evropské kultury. Francouzská, italská kultura, německá a tak dále. To je zásadní. Tady tato rozmanitost kultur to vytváří naše bohatství. Také v odstavci 7 ohledně nezbytné spolupráci mezi členskými státy v oblasti ochrany kulturního dědictví a boje proti paš, pašování a nelegálnímu obchodu s uměleckými díly. To musíme také podpořit například v Itálii v srpnu 2016 více než 200 Eh, kulturních památek bylo zničeno nebo úplně smařáno se zemí po tom strašném zemětřesení. Na toto bychom se měli zaměřit. rok 2018 bude rok evropského kulturního dědictví, tak by to byla dobrá příležitost uplatnit tuto spolupráci. Nicméně nemohu podpořit ten, tu další dimenzi v této zprávě a to je tu vůli zvyšovat kompetence EU v oblasti mezinárodních vztahů a kulturní diplomacie se zvyšováním rozpočtu, že bychom měli mít mít společné pokyny. Kulturní diplomacie zní dobře, ale jakožto kompetence by měla zůstat v působnosti členských států. Na závěr k této věci lépe než hledat Eh, přebírání kompetencí členských států bychom měli eh, dokázat zhodnotit kulturní, diplomatické, historické vazby mezi těmito státy, třetími zeměmi. To by mohlo být pouze užitečné. A mám na mysli například speciální vztahy Francie se zeměmi, které jsou frankofonní. Děkuji. Děkuji. Mám zde ještě dvě další žádosti o slovo, tři respektive. pan Milamu. Eh, Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát a poděkovat paní Kosta a panu Brokovi za tuto skvělou zprávu. Měli jsme příležitost už o těch otázkách diskutovat v lednu na naší první společné schůzi. Kultura musí být využívána Evropskou unii v tom správném slova smyslu pro šíření mezinárodních vztahů, protože je to velice důležitý nástroj pro to, abychom nalezli naše společné kořeny, jak zdůraznil pan Brok nebo paní Triple. Jako Cervantes, Shakespeare, Molière nebo Dante, to byly nejen uh, patří nejen k národní slávě, ale jsou to evropští autoři. Je potřeba uvědomit si, že všichni máme určité společné zdroje a kořeny eh, latin, latinskoamerické. A dovolil bych si zdůraznit jeden konkrétní bod té zprávy, a to odstavec 26. Jde, tam se jedná o ty kulturní cesty, Evrop, v Evrop, podle Evropské rady, ke kterým eh, tam jsou připojeny i třetí země. Je tam mnoho zemí, které jsou členské země Rady Evropy, ale nejsou členy Evropské unie. A domnívám se, že Istanbul například, který eh, jakož byl eh, hlavním městem eh, svým kultury, takže i třetí země se mohou účastnit tady těchto projektů a iniciativ, ty evropské kulturní cesty. Trasy, ty vlastně e, jsou pro kandidátské země, sousední země na východě i na západě a jsou to úžasné příklady tady tohoto evropského bohatství. A vlastně jejich vzájemné závislosti nebo vzájemných vztahů. A myslím, v rok, rok 2018 bude rok evropského kulturního dědictví. Všechny tyto iniciativy také pomáhají uchovávat evropské kulturní dědictví. Evropská unie musí pomáhat a stimulovat další rozvoj eh, a v tady těchto eh, projektu těchto evropských kulturních tras. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Šuntis z výboru pro kulturu, maximálně dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si zprávu pročítal a diskusi sledoval. Je to skutečně hezké, je tam uvedeno mnoho zajímavých věcí, ale v podstatě jsem nabil dojmu, že eh, se pohybujeme mimo realitu. Co tím chci říci? Horas, totiž, že jsem navštívil různé země a zkoumal diplomatické a kulturní vztahy a také je navazoval z diplomaty těchto zemí. Ale tak idylické, jak to je tady popsáno, to skutečně není. Pravdou je, že kultura eh, musí být využívána k navazování a udržování vztahu, ale rámec diplomacie a diplomatických vztahů je také užitečný a nezbytný. Ale Evropa a to zejména v posledních letech, když se podíváme na například eh, sousední státy Evropy, eh, můžeme se tázat a pochybovat, jestli tam existuje mír a stabilita. Využívání kultury a konfrontace jedné kultury s druhou je sice důležité, ale musíme dávat eh, také eh, pozor, aby eh, z toho nevznikla nějaká řevnivost nebo nepřátelství. Pokud se cítíme nadřazení ekonomicky, politicky nebo vojensky, tak dříve nebo později se budeme cítit nadřazení i z, ekon- z kulturního hlediska a to lze i zneužít. Eh, mám ano, ještě půl minuty. Eh, myslím, že to bude velmi důležité do budoucna, protože to bude také eh, určovat naše vztahy v budoucnosti sochy Partenonu a tak dále jsou kulturní statky, které se nenacházejí tam, kde by se nacházet eh, měly. Ano, vím, že už mi dáváte najevo, že můj čas eh, se nachýlil, ale co to jsou vlastně kulturní hodnoty? V podstatě ještě nemáme společnou definici nebo pojímání kulturních hodnot. To, co je například uvedeno v ústavě, kam pak nás to dovedlo eh, v rámci EU. Takže to vše je důležité, ale zpráva by měla zacházet mnohem hlouběji než jak to činí. Děkuji vám srdečně. Já bohužel musím být takto přísná, protože máme velmi napjatý časový harmonogram a e, proto nemohu připustit ani výjimky. Julie Watt, která má také maximálně dvě minuty. Nyní ale mluví za sebe a nikoli za paní Kostu. Ano, to promluvám já. Je zajímavé naslouchat mnoha názorům v tomto výboru. Chtěla bych pouze připomenout, že kultura není nic hotového. Jde také o utváření nové kultury. Jde o to, co se stane, když svedete lidi dohromady a když vznikají společné otevřené zkušenosti. Eh, umělci a eh, tvůrci kultur si s tím umějí poradit. Bylo by dobře, kdyby eh, tomu Evropská unie trochu napomáhala. A informovala nebo podporovala v tom i členské státy. Kultura může být skutečně eh, hojivý eh, proces. Například bychom mohli mít eh, klauny bez hranic klauni, umělci, tanečníci, hudebníci bez hranic eh, přece vykonávají úžasnou práci eh, a eh, jsou nutní všude tam, kde je nouze a krize. Navzdory eh, naší složité minulosti bychom měli využít eh, roku kulturního dědictví nejenom z hlediska uchovávání eh, historických památek. Měli bychom si uvědomit, že žijeme na kontinentu, kde došlo k různým událostem a to se už nesmí nikdy opakovat. Narůstající rasismus, xenofobie a populismus by pro nás měla být výstraha, ale současně i podnět Eh, k tomu, abychom lidem vysvětlili, že tyto jevy se nesmějí opakovat, nesmějí ehm, převažovat a kultura je cesta, jak se tomu bránit. Musíme také pochopit, že kultura eh, může zabránit konfliktům. V mém regionu, když v prosinci 2015 došlo k záplavám a eh, komunita v Kambrii, kde se to stalo, je velmi monokulturní a Eh, tuto komunitu eh, navštívili islámské organizace, dobročinné organizace z Manchesteru a odinut. Byly to první dobrovolnické organizace, které nás navštívili a přinesli sebou pomoc, eh, jídlo, materiální pomoc, ale i svoji kulturu. S Setkali jsme se eh, v kostele s místním vikářem a eh, představitelem této islámské komunity a řekli jsme si, že musíme stát společně bok po boku i ve špatných časech. A to svede pouze kultura. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Jednu minutu vám poskytnu, paní Boškort. Thank you very much. Děkuji. Já se velice cením této diskuse a e, souhlasím s tím, co říká paní Bolo. Ať se jedná o velkou kulturu nebo o nějakou masovou kulturu, e, oba dva ty rozměry vyžadují, abychom byli schopni ukončit stereotypy, které máme jeden vůči druhému e, abychom překonali ten obrázek, který jeden od druhé máme a abychom přispěli k vylepšení Eh, bilaterální vztahy a takové bilaterální akce, to je v tomto ohledu velice důležité. Myslím si, že Evropská komise by měla mít nějaký fond, který by umožnil takovéto akce financovat. Eh, pak je tady určitý nedostatek v návrhu zprávy a to je jazyková eh, kulturní rozmanitost. To bychom tam měli eh, doplnit. Ano, děkuji. Zde bych chtěla tedy upozornit, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 29. března ve 12 hodin. První setkání zpravodajů bude 27. dubna v 9 hodin a přeskum pozměňovacích návrhů, kdy se zase všichni sejdeme společně, bude 3. května a 20. 30. května budeme mít potom zase další společnou schůzi a už rozhodneme nebo schválíme tu zprávu pro členy výboru pro kulturu je to něco nového. Myslím si, že členové AFETu jsou už na to zvyklí, že zpravodajové si zvou experty, kteří se vyjadřují ke zprávám. Oba zpravodajové um, už tedy pozvali nějaké experty a chtěla bych zde přivítat velvyslankyni velvyslance Nikola Bido ze švýcarského velvyslanectví, potom pana Vilič Mihajloviče z Europa Nostra, paní Susanne Hön z GT Institutu, pana Štefana Gíse, ředitele Evropské asociace konzervatoří akade- hudebních akademií a, muze- a hudebních škol. Předsedkyně tedy čte anglický název té instituce. Je to tedy vlastně směs tříjazyčného názvu, alespoň tak toto je uvedeno. Takže všechny vás zde vítám, děkuji vám, že jste přišli. Nyní bychom chtěli tedy dát slovo vám, abychom si vyslechli také. Potom je zde také zpravodaj z ekonomického sociálního výboru, také z výboru regionu. Chtěla bych nejprve dát slovo panu velvyslanci. Máte asi 8 minut, prosím, pokuste se všichni omezit vaše příspěvky na 8 minut. Když to bude 10, tak ještě se nebudu moc zlobit. Děkuji, paní předsedkyně, já budu spěchat. Děkuji vám za pozvání, že jste pozvali zástupce Švýcarska. Je to velmi zajímavá diskuse o kultuře a zahraniční politice. Já se možná pokusím stručně pohovořit o mé instituci, která hodně šíří kulturu do zahraničí, potom pohovořím o kultuře a na závěr několik připomínek o tom, odkud pocházím ze Švýcarska. Eh, předtím jsme neměli skutečně veřejnou diplomaci, museli jsme čekat až na určitou krizi image, tak abychom dotlačili parlament a vládu k tomu, že vytvořila určitý, eh, určitou jednotku pro veřejnou demokracii v rámci ministerstva zahraničních věcí a komunikuje ve všech oblastech se všemi ministerstvy, ale také se všemi kantony, které vlastně, hm, ze kterých se skládá Švýcarsko 20 milionů, máme roční rozpočet, 75% z veřejných prostředků, 45 zaměstnanců v Bernu. Je to skutečná komunikační agentura, spolupracujeme s našimi zahraničními velvyslanectvími, školíme je a i 232 projektů máme v 76 ambasádách. V roce 2016 také jsme zahájili spolupráci se sociálními médii, 120 kanálů sociálních médií pro propagaci veřejné diplomacie. Máme také vlastní aktivity, vytvořili jsme koncept Maison Suisse, švýcarský eh, institut, který je v rámci veliké mediální platformy a šíří hodnoty a poselství ohledně Švýcarska. Máte fotku před to je ten Maison Swiss, švýcarský dům, který jsme vytvořili v Riu během olympijských her. Vláda vlastně vytvoří, postaví tento dům a obsah navrhuje těch 26 kantonů švýcarské podniky. V jejich rámci vlastně potom probíhají kulturní akce, sportovní, vzdělávací a politické. Tento švýcarský dům má obrovské digitální interakce, tak abychom byli skutečně ve středu mediálního světa a komunikovali co nejvíce o Švýcarsku. Také máme kulturní priority ve Francii například Máme cíl, abychom více propagovali kulturní imič Švýcarska. Tady je inaugurace švýcarského domu v Arl. V roce tam je bývalý ministr zahraničních věcí. Myšlenkou bylo ukázat francouzům zahraničním médium, že Švýcarska existuje. Měli jsme vždy umělce, abychom je mohli prezentovat tak, abychom vlastně imič Švýcarska v této oblasti také šířili. Velice důležitá věc naší strategie je, že pracujeme na základě studií imič, na základě monitoringu. Jedna z největších chyb, které bychom mohli, to je komunikovat ve váku, aniž bychom věděli, jaké je vnímání Švýcarska v těch zemích, ve kterých působíme. Vidíte, toto je globální imič pro rok 2016, Švýcarsko hodně eh, jsou zde podniky zastoupeny z hlediska cestovního ruchu, financí, eh, eh, potravinářského průmyslu, vidíte tam, jsou to ty vlastní hodnoty, kvalita. Pak je zde něco, co není příliš dobře vidět na tom slajdu a to je kultura jak v rámci tohoto vnímání Švýcarska v zahraničí najít tu správnou cestu, abychom pracovali a šířili kulturu. Pracovali v kulturní oblasti strategie, jak jste pochopili. Naše cíle jsou komunikovat tak, abychom vyjadřovali a šířili pozitivní signály ve všech eh, oblastech zahraniční politiky Švýcarska. V rámci naší strategie spolupracujeme se všemi nosiči, pracujeme s aktéry v oblasti ekonomie, kultury, sportu, tak abychom v rámci federálního státu měli konsistentní strategii a spolupracujeme samozřejmě s těmi, kteří šíří imič Švýcarska v zahraničí. Ta práce je vždy taková směs mezi vnímáním Švýcarska v určitém okamžiku, mezi obsahy, o kterých můžeme komunikovat a mezi potřebami naší zahraniční politiky. Cíle z hlediska veřejnosti, tak to jsou jak média, tak rozhodující, rozhodující činitele. Vyvinuli jsme určité moto. Je potřeba informovat o otázkách, které se dotýkají Švýcarska v případě krize a zejména hrát také eh, v oblasti překvapení tak abychom byli schopni splňovat očekávání jednotlivých států potvrzovat, potvrzovat to tradiční švýcarsko, určitá kliše, ale také překvapovat, aby eh, například v naší oblasti více pracovat, eh, komunikovat o tom, co je vnímání, eh, informování, vzdělávání, kultura, školství. A na závěr několik slov o kulturním rozměru, který je velmi důležitý. Jaká je situace? Já už jsem o tom před chvíli hovořil ohledně vnímání imidže Švýcarska v oblasti kultury. Málo švýcarských eh, umělců jsou skutečně známí mezinárodně, ale máme švýcarské instituce, mnoho muzeí, mnoho festivalů, tradiční instituce v oblasti designu a architektury. Máme také kulturní dědictví, to jsou naše silné a slabé stránky a v, v rámci Eh, tady toho všeho rozvíjíme naše kulturní akce. 30% všech akcí mají kulturní rozměr. Jak tedy dosahujeme úspěchu? Za prvé, velmi důležité, nejsme zde proto, abychom pomáhali projektům umělců, ale abychom šířili kulturu. To je zásadní, takže naše kulturní politika patří do politiky komunikace, do politiky veřejné diplomacie. Potom stále snažit se rozšiřovat ty platformy, které se šíří, festivaly, schůzky různé. To má politický a mediální dopad. Jak vlastně umístit Švýcarsko do určité platformy, které se snaží maximalizovat dopady potom vystupovat jako užitečná instituce. Naše mediální síla je náš argument, který nám umožňuje šířit tu spolupráci. Pokud špatně komunikujete, tak málo umělců, málo institucí by s námi chtělo spolupracovat. Snažíme se, nesnažíme se pokrývat veškeré oblasti. Samozřejmě řešíme problém jazykový, máme zde tři jazyky v naší zemi a pracujeme s vizuálním měním což nám umožňuje eh, jaksi eliminovat otázku jazyka a pracovat s měnícími se obsahy i s politickými někdy. Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, to je naše síla ale to je také omezeno. Někdy zájmy vlády nejsou nutně stejné jako zájmy soukromého sektoru. Poslední rychlá připomínka ohledně té zprávy, myslím si, že je správná, silná, vyvážená. Mezinárodní vztahy jsou někdy těžko pochopitelné. Ano, je potřeba komunikovat, ano, využívat soft power, ano, musíme šířit silnou veřejnou diplomacii. Švýcarsko, pro Švýcarsko to také všechno platí. Co je v tom složité? V tom všem podle mého názoru bychom měli více hovořit o šíření kultury, více než o podpoře kultury, protože šíření kultury nám umožní přesně vyzdvihnout tu měkkou sílu a podporovat dialog. Takže politika, kterou bychom měli rozvíjet, by měla být vyvážená mezi kulturními aspekty, aspekty komunikace a aspekty veřejné diplomacie význam vnímání, jaké je vnímání spojené s evropskou kulturou všude ve světě a také v Evropě. Toto je zásadní nejen šířit a rozvíjet zahraniční politiku. Je zde zajímavý bod, ten přístup people to people, mezilidské vztahy a to také vyžaduje perfektní znalost, jaké je vnímání jednotlivých generací a sociálních skupin těch vašich akcí. People to people, ty mezilidské vztahy jsou jen možné, když známe tu oblast, ve které pracujeme. A poslední připomínka, já pracuji ve federální instituci s 26 kantony zhruba tak jako vy, počet členských států EU. Klíčem je ta spolupráce, aby ta byla úspěšná pro všechny zúčastněné strany, aby ty kantony měly zájem spolupracovat a my, abychom měli zájem spolupracovat s námi, abychom se vzájemně obohacovali, posilovali, abychom jak kanton, aby byl hrdý na tu svou kulturní instituci, a ve vašem případě tedy jde například o francouzskou kulturu, německou a potom evropskou. My, než, ne, ano, nejprve jsme francouzi, potom Němci a nejprve jsme Švýcaři, takže je důležité toto všechno propojit, aby to bylo obohacující pro obě strany. Někdo zde hovořil o televizi Euronews, kanál, ano, to by měl být spojenec vaší komunikace, protože má obrovský potenciál pro vaši misi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane velvyslanče. A nyní bych ráda udělila slovo paní Kvatflik Michajlovič za Europa Nostra. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za to, že jste pozvala Europa Nostra na toto setkání. O nás se říká, že jsme hlasem kulturního dědictví v Evropě. Já bych raději řekla, že jsme hlasem velkého sboru v Evropě. E, to znamená mnoha jednotlivců, subjektů, organizací, které se starají o kulturní dědictví. A já jsem ráda, že jsem jejich hlasem. Jsem jednou z e, tisíců kulturních provozovatelů, e, když v roce 2016 e, jsme obdrželi dvě skvělé zprávy. První byla, že pan komisař oznámil, že dojde k roku evropského kulturního dědictví a druhá skvělá zpráva byla o tom, že paní Mogherini uvedla, že vznikne sdělení o evropské strategii týkající se evropských kulturních vztahů. To byly skvělé zprávy, eh, nabyly nás naději a energii, protože v té době všichni eh, pochybovali do jisté míry o eh, existenci evropského projektu, ale je skvělé, že eh, evropské instituce eh, nyní přiznávají, že eh, evropská kultura musí být součástí jádra naše, naší politiky, jak uvnitř, tak i směrem navenek. venek. Jedna obecná poznámka. Europa Nostra vítá eh, sdělení Evropské komise a chtěla bych vyzvat eh, všechny instituce Evropské unie, myslím, že jsou všichni zastoupeni, eh, aby spolupracovali co nejtěsněji, aby zajistili implementaci, protože to je, na tom by měl ležet náš důraz a to s vizí, ambicí, rozhodností a odvahou. To neznamená, že něco odeberete eh, nebo eh, umenšíte kompetence členských států, ale právě naopak Evropa eh, Nostra vítá skutečnost, že to sdělení identifikovalo kulturní dědictví jako jeden ze tří pracovních proudů a chceme současně poukázat na to, že kulturní dědictví je také relevantním nástrojem pro dosahování cílů dvou dalších oblastí, to znamená podpora kultury, co by hnací síly eh, ekonomického rozvoje a také eh, jako hybná síla mm, mírumilovných eh, vztahu mezi komunitami. Bod 3, to je komentář k návrhu zprávy Evropského parlamentu. Tady skutečně blahopřejeme oběma zpravodajům, paní Kostě a panu Brokovi, protože zpráva je ambiciozní a její přístup je eh, komplexní. Právě tento přístup podporujeme, protože účelem této strategie, která je ve vývoji, není pouze public relations anebo eh, vytváření určité kulturní značky Evropské unie. Jde o to přispět eh, k kulturnějšímu a, a bohatšímu, prosperujícímu světu. Je to eh, také otázka naší bezpečnosti a tady eh, je skutečně symbolické, že právě dnes probíhá toto setkání, kdy eh, si připomínáme první výročí teroristických útoků v Bruselu. Hovořili jsme také o hm, takzvaném mainstreamingu kultury v evropských politikách a myslím, že i v rámci kulturní diplomacie a vůbec kulturní strategie ve vztahu k jiným zemím eh, je tato věc důležitá, protože by, eh, kultura by měla být součástí i eh, udržitelnosti. A také boj proti klimatickým změnám obsahuje kulturní aspekt, také energetika, cestovní ruch, zemědělství, výzkum a nezapomeňme ani na lidská práva. Vše v sobě obsahuje kulturní prvek. V příštím roce budeme slavit 70. výročí umluvy OSN e o lidských právech a i tady eh, lze zmínit kulturu jako důležitý faktor lidských práv. Bod číslo čtyři. Důležité pro nás je, aby eh, v té rodící se strategie, strategii jsme zdůrazňovali nejenom bilaterální vztahy mezi zeměmi světa, ale abychom také využívali multilaterální nástroje diplomacie, multilaterální vztahy. Někteří poslanci to zde i e, zmínili. To znamená, nejedná se pouze o delegace EU ve třetích zemích, e, které by měly tady hrát důležitou e, roli, ale také delegace EU v OSN, protože existuje tolik institucí OSN, které by eh, se také mohly silněji zapojit a, do své práce i přibrat právě kulturní dimenzi. Kultura je skutečně čtvrtým pilířem udržitelného rozvoje. Samozřejmě bych eh, ještě eh, chtěla eh, říci něco o kulturním dědictví. Proč je kulturní dědictví tak důležité? Máme k tomu i významnou zprávu. Tady je naše zpráva kulturní dědictví Rady Evropy. Tady jsou důkazy Um, různorodého eh, přínosu kulturního dědictví pro společnost, ekonomiku, životní prostředí, kultury. Prosím, využijte i těchto argumentů v rámci vnějších vztahů EU. Máme i skvělý eh, nástroj eh, k tomuto účelu. Je to tedy nástroj, který můžete využívat při šíření nejlepších praxí. Excelence, kvalita kulturního dědictví. ohrožené dědictví. Dovolte několik slov k tomu, protože po zlatém věku mezinárodních a evropských úmluv o kulturním dědictví dnes čelíme určité regresi, eh, pokud jde o implementaci těchto úmluv na všech úrovních. Byli jsme svědky záměrného ničení kulturního dědictví vně Evropy, ale současně bychom neměli zapomínat, že ne tak dávno k tomu eh, docházelo i eh, v Evropě, například v bývalé Jugoslávii Jugoslávii, odkud já pocházím. Takže já eh, musím eh, i poblahopřát Evropskému parlamentu, že jste udělali eh, mnoho na podporu role Evropy při pomoci a rekonstrukci zničeného dědictví. Ale tady jde o více než pouze o poskytování finančních prostředků na eh, rekonstrukci eh, projektu. Evropská unie by měla být eh, vůdčí silou v šíření osvědčených praxí na základě zkušeností, která které Evropa učinila během desetiletí pokud jde o ničení kulturního dědictví, ale eh, kulturní dědictví je ohroženo i v mírových dobách. To znamená, že bychom se neměli zaměřovat pouze na zničené dědictví, protože eh, dochází k Eh, různorodému vývoji, který je neudržitelný, nevhodný a nerespektuje kulturní dědictví. A my bychom chtěli, aby Evropská unie se stala mocným obhájcem udržitelných přístupů a integrálních přístupů k ochraně eh, kulturního dědictví ruku v ruce s UNESCO ale také s řadou dalších institucí OSN a také Světová banka by tady mohla být důležitým spojencem. Poslední bod, Evropský rok kulturního dědictví, to je skvělá příležitost, kterou všichni máme a máme za to, že bychom měli eh, vybudovat jakýsi most mezi tímto rokem a vznikem Evropské kulturní diplomacie a kulturních vztahů tak aby se kultura stala jakousi externí složkou toho roku. Ještě jednou děkujeme za to, že kladete takový důraz na diplomacii um, ehm, mezilidského charakteru. Eh, vzdělávání, o umění, eh, vzdělávání o eh, dějinách umění je velmi důležité a to nejen ve vztahu k Evropě, ale také k okolí. A poslední bod, to je vše součástí nového narrativu pro Evropu nebo o Evropě, to znamená kulturní dědictví by se mělo stát stěžením prvkem našeho úsilí a doufáme, že Evropa bude nadále vůči silou v rámci mobilizace kulturního angažmá na celosvětové úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Ještě nám zbývá 25 minut, nebo už jen 25 minut, takže vás žádám, abyste dodrželi řečnický čas, jinak se nám to nepodaří dodržet. Nyní paní Hen z Goethe Institutu má slovo. Také já bych chtěla velmi srdečně poděkovat oběma zpravodajům a samozřejmě srdečně děkuji za vaše pozvání jakožto zástupkyně Kulturního institutu a občanské společnosti. Uvedu několik praktických příkladů. Toto je velmi důležitá a dobrá věc. Chtěla bych se zmínit o pěti bodech, skutečně velmi důležitých. To je, jsou takové ty hlavní důvody, které vyplývají i z, se sdělení paní Morgan několik eh, praktických příkladů, které zdůrazňují význam kultury v mezinárodních vztahu Několik Eh, po, připomínek ke kulturní diplomacii a kulturním vztahům a konečně naše úvahy a doporučení, o kterých bych se chtěla zmínit. Ten dnešní návrh strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy jsou výsledkem dlouholetých snah aby vlastně kultura získala místo, které si skutečně zasluhuje. Dva důležité dokumenty vyšly. Jednak je zde agenda pro kulturu z roku 2007, ale především přípravné akce v letech 2012 až 2014, které vznikly tedy díky tomuto parlamentu. Ty přípravné akce jsou pro nás důležitými eh, doporučeními a chtěla bych se ještě zdůraznit ty důležité body. Kulturní vztahy se třetími zeměmi by měly být na stejné úrovni. Málo, málo kulturního exportu, ale více koprodukce a otevřeného dialogu, ty vytváření sítí a zvyšování důvěry pod, a tak, aby se zohledňovaly potřeby občanské společnosti a poskytovatelů kultury. To je klíčem k úspěchu. kultura potřebuje autonomii a volný prostor. A my potřebujeme strategii pro kulturní zahraniční vztahy a také přiměřený rozpočet. A nakonec je zde doporučení aby se přenechala implementace těm, kteří opravdu působí v oblasti kultury. Kultura není žádný luxus. Kultura je budoucnost. Právě v období krize, kdy se ztrácí důvěra, tak potřebujeme více emotiv, emocionální inteligence. My, zprostředkovatelé kultury, apelujeme na to, aby se propagovalo šíření a e, kulturní bohatství. Kultura poskytuje nejen, vytváří nejen mezilidské vztahy, zvyšuje důvěru mezi jednotlivými národy a vytváří kulturní rozmanitost, ale kultura také pomáhá pro prevenci konfliktu, pomáhá zajišťovat mír a porozumění. Kultura také podporuje ekonomický růst, e, zesíťuje, spojuje jednotlivé aktéry a poskytuje hmotné a nehmotné dědictví. Co se týká rozvoje kulturních projektů, tak zde je rozhodující proces, tak aby ti špičkové umělecké výkony mohly skutečně vznikat. Kultura potřebuje udržitelné projekty. Nemohou to být nějaká jednodenní, nějaké krátkodobé projekty. Potřebujeme kontinuitu, pouze tak se bude zvyšovat důvěra z různých oblastí se zmíním o několika projektech. Nejprve se podíváme do Afriky, téma kreativní tvorba. V Africe žije více než miliarda lidí, které mají obrovsky rozmanité hudební tradice. Na různých místech v Africe není to jen kulturní faktor, ale také nabízí možnosti pracovních míst a zaměstnanosti. V Africe existují však nedostatečné prostředky pro přeshraniční spojování, kontakty hudebníků a pro výměnu zkušeností. Proto spolupracujeme i s jinými partnery z občanské společnosti a vytvořili jsme online platformu už před několika lety, která nabíze, nabízí pro 18 zem, afrických zemí roz, obsáhlé bezplatné informace o umělec o hudební tvorbě na africkém kontinentu. Je tam přehled článků, kontakty na hudebníky a vytváří to most směrem k Evropě. Další téma práce s uprchlíky, práce v krizových územích na Blízkém východě. Všichni víte, že Sirs sírská kultura potřebuje eh, podporu rozmanité kulturní produkce. Už pět let eh, vlastně jsou poškozovány válkou a toto. My vlastně podporujeme s takovou s prostřednictvím fondu stipendii syrské umělce v pěti kategoriích. Film a animovaný film, divadlo, hudba, literatura a výtvarné umění. A k tomu, abychom podpořovali vlastně syrské umění. Tento fond v letošním roce ještě rozšíříme do Evropy a věříme, když umělci eh, budou moci na uměleckých platformách vystavovat svá umělecká díla, tak to bude pomoci, pomáhat odbourávat stereotypy a rozšiřovat dialog s uprchlíky a s těmito vyloučenými osobami. Ještě se podívejme stručně na další krizová území. Všichni víme, že nám zejména jde o mladistvé a děti. Nechceme, aby z těch, mezi těmito uprchlíky vznikala nová ztracená generace. Snažíme se působit v uprchlických táborech, ale to nestačí. Musíme mladým, mladým lidem eh, nabízet a ukázat budoucnost. Musíme znovu probudit jejich fantazii. Musíme zajistit, aby tyto děti mohly zase snít proto zprostředkováváme bezplatně v těch krizových území, také eh, v Turecku, v Jordánsku, v Sýrii pro děti od 4 do 12 let eh, obrázkové knihy, eh, knihy a v posledním měs- na 27 místech v Sýrii jsme 9, 9 tisícům dětí ve společných centrech toto poskytli a tuto práci chceme ještě dále rozšiřovat kul- práce v oblasti kultury pro nás je nesmírně důležité, aby nehmotné kulturní dědictví, a zde bych se chtěla podívat do Asie, konkrétně do západního Bengalska a do Bangladéš, Bangladéše, zde vznikly iniciativa v roce 1947 tam 8 milionů lidí muselo, emigro, muselo vlastně odejít do emigrace přes eh, hranice a to vytvářelo spoustu negativních vzpomínek a negativních emocí. Rodiče a prarodiče už vlastně někdy tyto vzpomínky před negativní předávají té třetí generaci. Projekt eh, v této oblasti, eh, v oblasti orální dě, ústního tedy dědictví vytváří ideální platformu, která vlastně podporuje pospolit, podporuje pospolitost, tak aby ta třetí generace jak si překonala tady tyto pozitivní emoce a pozitivní vzpomínky. Kulturní diplomacie v posledních měsících se vedlo mnoho diskusí o tématu kulturní diplomacie a kulturních vztahů. Já se domnívám, že když se budeme snažit v oblasti mezinárodních kulturních vztahů a posílíme je, tak právě s ohledem na doporučení těch přípravných akcí, o kterých jsem hovořila, kulturní diplomacie má zatěžiště export evropských hodnot a majetku. Státní aktéři by chtěli prostřednictvím kulturních projektů šířit pozitivní image. U těch kulturních vztahů ti aktéři jsou většinou zástupci občanských občanské společnosti. Tvůrci, umělci a my jakožto kulturní instituty snažíme se povýšit ten dialog na stejnou úrovni tak, aby se podporovalo obecné porozumění. A to bych chtěla zdůraznit. Je to pomalý, dlouhodobý proces, který ale přináší udržitelné dlouhodobé výsledky. My bychom vás chtěli požádat, jste, z hlediska kulturní instituce a občanské společnosti potřebujeme další vyjasnění role mezinárodních kulturních vztahů a implementace globální strategie EU. Potřebujeme akční plán s jasným obsahem a s určitými zeměpisnými těžišti. Potřebujeme nástroje jako platformu pro kulturní demokracii, která by se měla posílit. Potřebujeme formáty a také rozpočet. To bych chtěla říci otevřeně. Měli bychom vlastně ty kulturní projekty eh, více zapojit do ní občanské, občanskou společnost. Potřebujeme vytvořit předpoklady pro spolupráci všech zainteresovaných skupin od EU delegace po mladistvé, po kulturní, umělecké nadace a lokální partnery. A moje poslední věta, paní předsedkyně, potřebujeme prav, pravidelný přeskum prostřednictvím hodnocení a ukazatelů, abychom viděli, zda implementace strategie je na správné cestě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní se dostáváme k poslednímu expertovi, panu Štefanu Gísovi. Prosím, abyste se rovněž držel osmi minut. Děkuji. Udělám, co je v mých silách. Děkuji za pozvání. Uh, Děkuji eh, za to pozvání a Ehm, ta, eh, to združení, které eh, tedy zastupuje Evropská asociace konzervatoří eh, a Akademii muzických umění. Já to mám pouze v angličtině. AEC zastupuje v podstatě 300 vzdělávacích vysokoškolských institucí v oblasti hudby a muzických umění. To představuje více než 90 Eh, těch, které eh, jsou eh, aktivní a rovněž máme přidružené členy mimo Evropu. Jsme tedy příkladem organizace, která je součástí takové globální sítě. Tady vidíte jenom na tom slajdu, eh, jaké jsou tedy, eh, jaké naše poslání. Já to nebudu číst, já se jmenuji Stefan Gies a zastupuji tedy eh, tu asociaci a její místo v Bruselu a já jsem dříve předsedal německé muzikošule. Jakým způsobem vnímáme tento rozměr? Tedy my jaké jsou strategie. Eh, máme eh, materiál komise z roku 2016, pokud jde o mezinárodní kulturní vztahy, a tam eh, jsou navrhovány konkrétní akce. Tak, jak my jsme to pochopili, tady jsou takové ty nejdůležitější body schrnuty a nad rámec toho bychom eh, se chtěli zaměřit i na další témata v rámci zprávy. Eh, například zpráva připomíná, že eh, kultura je nedílnou hodnotou, přístup k kulturnímu vzdělávání pro všechny je, to, je právo podílet se na kulturním životě jako nedílná součást lidských práv a kulturní vztahy s sousedy EU a s třetím světem Eh, by měly být eh, založeny na tom přístupu od spoda a na mezilidských vztazích. Dostávám se k dalšímu eh, bodu a to jsou ta stanoviska, která AEC vítá. Já především chci poděkovat paní Koste za výborný materiál. Je to výborný základ pro budoucí diskusy. A e, iniciativa navrhuje konkrétní akce, které jsou realistické a zároveň efektivní. Já možná úplně nesouhlasím s tím, co eh, tady zaznělo ze strany jednoho člena parlamentu s tím, eh, že toto bude součástí takového nerealistického obrázku. Já si myslím, že čím více budeme eh, sehrávat aktivní úlohu v oblasti eh, kultury, eh, tím více budeme prosazovat tu společnou evropskou identitu. Jeden z bodů, který bych rád zdůraznil v rámci této zprávy, je evropská politika v oblasti kultury a jednotlivé konkrétní akce a jejich úroveň, čímž se z toho stává vlastně nedílná součást eh, společnosti. Eh, občané budou vidět, do jaké míry eh, nebo jaké jsou přínosy, které jim Evropa přináší a proč tedy je třeba hájit evropské hodnoty. A EC explicitně vítá skutečnost, že návrh této zprávy zdůrazňuje význam tedy té hodnoty, umění. Eh, a dále je tady eh, i vznik nových pracovních příležitostí, tedy v kreativním eh, průmyslu, a co přispívá k rozvoji příležitostí podívat se na kulturním životě. AEC rovněž vítá úlohu vzdělávání výzkumu ve snaze o Eh, rozšíření eh, nabídky v kulturní oblasti a eh, kulturní participace. Rovněž tady máme program Horizon 2020, do kterého je to rovněž začleněno. Co AEC navrhuje doplnit či upravit? V rámci demokratických struktur je třeba posílit sociální roz, rozvoj a e, dialog. E, především je důležitá e, úloha, kterou musíme sehrávat. Jeden z hlavních aspektů je svoboda v oblasti umění. My to tady uvádíme zcela explicitně, mm, protože je to nedílná součást umění, je to ten, je to eh, koncept, eh, který zahrnuje eh, svobodu projevu, svobodu jednotlivce vyjádřit se prostřednictvím umění či umělecké tvorby. Další věc je kulturní participace pro eh, každého jednotlivce. Eh, eh, to není zohledněno v tom materiálu z roku 2016 a myslím si, že ve stávajícím návrhu zprávy by bylo třeba tu úlohu rovněž ještě zesílit. Je tady problematika vzdělávání, německé slovo Bildung, což je klíč k podílení se na kultuře. A pak je tady to neformální vzdělávání, Eh, je to takový ten rozměr vzdělávání pro všechny. A eh, pak bych rád hovořil i eh, za ty, kteří tady nejsou zastoupeni, ať jsou to neprofesionální subjekty, akademie muzických umění a tak dále. Je třeba implementovat tedy eh, ty eh, cíle eh, politik budoucnosti tak, abychom podpořili širší kulturní participaci. Běží celá řada projektů v nemocnicích, v uprchlických centrech, v domovech pro seniory a, a instituce všeho vzdělávání vzdělává nejen tedy eh, umělce, ale eh, i vzdělávací pracovníky a tak dále. A eh, tady je třeba dosáhnout výborných výsledků a jenom tak zajistíme sociální odpovědnost v rámci celé Evropské unie. Musíme tedy se otevřít novým, novým posluchačům. Děkuji vám. Děkuji, to bylo přesně na minutu. Děkuji vám za to. A nyní bych chtěla dát slovo zástupcům Evropského sociálního a ekonomického výboru. Je tady přítomen zástupce, zástupce nikoli, ale máme zástupce výboru regionu přítomného. Ano, děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. Vážení zpravodajové, vážení poslanci, eh, chci poděkovat za pozvání a za příležitost, které se mi dostalo, co by eh, zpravodaj výboru regionu a členovi EPP a vlády eh, Střední Makedonie předložit několik hlavních aspektů schváleného stanoviska Evropského parlamentního výboru Eh, pardon, Evropského výboru eh, regionu, pokud jde o mezinárodní kulturní vztahy. Eh, dle našeho názoru jsou zde dva či tři klíčové prvky, které považuji za mimořádně významné a na ně bych se chtěl zaměřit. První byl zdůrazněn i v návrhu Eh, stanoviska. Je to zapojení a klíčová eh, role, která náleží regionálním a eh, lokálním úřadům a kterou by měli sehrávat v období strategického plánování a také během vývoje evropské politiky pro mezinárodní kulturní vztahy. Regionální a místní orgány jsou blíže ke komunitám a znají lépe a hlouběji potřeby a komparativní výhody každého jednotlivého regionu dokáží tedy e, účinněji a také přímněji, přímo čařej spolupracovat s partnery ve společnosti a v mnoha případech se již prokázalo, že dokáží implementovat cílenější a účenější programy a akce. A také de facto dosahují konkrétních a hmatatelných výsledků. Na základě těchto skutečností se domnívám, že postupy eh, financování regionálních a místních zpráv eh, a kulturních aktivit, které vyvíjejí, by měly být zjednodušovány a eh, zrychleny. A současně přímý přístup regionálních a místních orgánů ke stávajícímu rámci kooperace a finančním nástrojům tematických programů EU musí být zajištěny. Navíc navrhujeme, aby Evropská komise zapojila výbor regionů eh, i eh, do eh, té návrhové fáze strategie a aby regionální místní a orgány byly zapojeny do rozvoje a implementace strategie. A to vždy s ohledem na dodržování zásady subsidiarity. Dámy a pánové, vážení poslanci, Druhý eh, stěžení prvek, který eh, eh, vyplývá ze stanoviska schváleného výborem regionu, je nutnost ještě těsněji provázat kulturu s rozvojem mezinárodních vztahů Evropské unie. To již tady zaznělo dříve. Všichni se shodneme v tom, že kulturní vliv Evropské unie na globální úrovni je obrovský. Můžeme dokonce považovat Evropskou unii za kulturní supervelmoc, ale osobně se domnívám, že je před námi ještě eh, další prostor k rozvoji naší kulturní diplomacie a kulturních vztahů eh, v rámci eh, naší spolupráce s, jiných zemí, s jinými zeměmi, což posílí ještě více roli Evropy, co by globálního silného hráče. Třetí a poslední prvek o němž bych rád dnes pojednal, je klíčová eh, dimenze kultury v důležitých eh, výzvách, jimž Evropská unie dnes čelí. V mnoha případech bohužel jsme zažili, že kultura byla nesprávně vnímána jako eh, doplňující politika nebo dokonce určitý luxus a Eh, přehlížel se fakt, že kulturní politika může sehrát rozhodující roli jednak při mm, eh, překonávání obtížných ekonomických dob rozvojem kulturního a kreativního odvětví, například cestovního ruchu, který generuje eh, zaměstnanost a příjmy a také v rámci Eh, zmírňování napětí eh, s eh, imigranty a uprchlíky. Také to může být protiváha rostoucímu populismu a rasismu, když budou lidé a specifické skupiny lidí mít více pobídek, aby se aktivně se svou kulturou zapojovali do společnosti, tedy uznali pluralitní charakter evropské kultury a Mm, samozřejmě, že uznají eh, nespornou kulturní hodnotu Evropy. Kultura je bezesporu obra, oblast, která může na pomoci navazování velmi pevných vztahů eh, uvnitř Evropské unie a současně se zeměmi vně. Kultura může nám všem velmi prospět a regiony a města, která se nacházejí přesně uprostřed, eh, jsou tady plně k dispozici a mají výhodu. Evropský parlament a e, e, rada by měla více proskoumat tyto, toto výhodné postavení regionu a měst. Děkuji vám. Děkuji. Musím se omluvit. Spravodaj EHSV je tady. Já jsem vás předtím neviděla, také dostanete tedy slovo, ale prosím jen tři minuty, protože už jsme překračili, překročili čas a ještě máme velmi nabitý program, takže prosím, máte slovo. Thank you so much, Madam Chair. You have start... Děkuji. Eh, paní předsedkyně, eh, začali jsme eh, italským zpravodajem, skončíme rovněž italským. Skutečně budu stručný. Co se týče eh, stanoviska e HSV, my eh, studujeme sdělení, eh, měli bychom to dokončit v květnu v rámci plenárního zasedání. A mm, já mohu říci, že v zásadě souhlasíme s těmi hlavními body, které jsou obsaženy ve zprávě, o kterých hovořili pan Brok a paní Kosta a e, jsme připraveni podílet se na té e, diskuse, která byla započata před měsícem. E, my velice vítáme sdělení Evropské komise s tím, že znalost a kultura je hlavním stavebním kamenem pro stabilitu a mír. Je třeba, aby Evropská unie prosazovala eh, mír a blahobyt eh, svých občanů. V tomto kontextu eh, zdůrazňujeme některá doporučení. Především je třeba jít dál v oblasti strategie pro mladé a musíme mít jasné strategie a akční plány. Rovněž musíme zdůraznit eh, význam evropských zahraničních politik. Eh, to není pouze nástroj pro sociální a hospodářský rozvoj, ale i je to jakýsi katalyzátor pro usměřování a udržování míru. Musíme <clears throat> využívat tento rozměr v rámci veškerých vyjednávání mezi Evropský, Evropskou unii a partnerskými stranami. Eh, Kultura by měla být uznána jako čtvrtý pilíř udržitelného rozvoje. Občanská společnost již byla zmíněna, která je rovněž protagonistou v oblasti kultury a EU by měla zajistit rozvoj struktury eh, a rozvoj občanské společnosti tak, aby byla posílena kultura. Eh, je to jedním eh, z cílů výboru Eh, vytvoření toho kulturního sociálního fóra, eh, jak na evropské úrovni, tak na té regionální, tak, aby eh, ten hlas mohl zaznít a mohli se zapojit do toho procesu. Za šesté, pro nás je naprosto nezbytné, aby Evropská unie poskytla rámec a nástroje pro implementaci strategie Eh, rovněž musíme mít eh, komplementární a nové eh, fondy, které pomohou financovat významné programy jako Erasmus, Horizon 2020 a další. Poslední dva body. Myslíme si, že investice do kultury by měly být přínosem pro boj proti propagandě a hm, internetovým dezinformacím. Eh, kultura není pouze eh, součástí práv, ale je tady i eh, svoboda projevu, to je další věc, která jejíž význam by měl být posílen v rámci základních lidských práv. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen. Srdečně děkuji, také za to, že jste byl tak stručný. Teď jsme už skoro na konci naší rozpravy, ale nechtěl chtěla, nechci vynechat komisi, ještě se táži vás, zda máte také nějaké připomínky a chcete se vyjádřit. Samozřejmě to nemusí být nutné. Teď se tedy ptám zpravodajů, pana Broka. A, ah, omlouvám se, pan Brok je na odchodu. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem vedoucí oddělení kulturní politiky Eh, a chtěl bych stručně říci, že velice oceňujeme podporu eh, Evropského parlamentu a také uznáváme primární roli parlamentu v rámci přípravné akce. Domníváme se, že klíčová koncepce našeho společného sdělení spočívá v tom, že existuje kulturní cesta ke zlepšení eh, vztahu. To je podloženo eh, reciprocitou, eh, solidaritou, vzájemným porozuměním ve vztahu k cizím zemím. Samozřejmě nechceme se vracet k starému eh, tradičnímu způsobu kulturní diplomacie a toto sdělení je zakotveno v recipročních kulturních vztazích. Nevím, jestli moji kolegové k tomu ještě chtějí něco dodat. Ano, moje kolegyně bych chtěla ráda ještě doplnit eh, velmi stručně. Jmenuji se Matějček a eh, jsem eh, vedoucí oddělení v DG Devco. Chci poděkovat za tuto zajímavou diskusi, kde jsme nalezli mnoho zajímavých prvků i v návrhu zprávy. Domníváme se, ale zaznělo to z mnoha úst, a sice paragraf 28, který se zmiňuje o zranitelných oblastech, odlehlých regionech a tak dále. Myslím, že bychom tam eh, měli zdůraznit také eh, fragilitu nebo křehkost. Ehm, to eh, se ehm, to obnáší také určité regiony zasahované přírodními, živelními pohromami a tak dále. Ehm, A kultura může být jakýmsi přemostěním také eh, v oblasti humanitární pomoci a ekonomické pomoci eh, odlehlým oblastem. Já děkuji mnohokrát všem zúčastněným eh, zástupcům eh, výboru regionu, hospodářského sociálního výboru, eh, členům obou eh, parlamentních výborů. Elmar Bro bohužel nás již musel opustit a proto se ještě jednou obracím na Julie Watt alias Silvia Costa. Chcete se ještě vyjádřit? Mám za to, že Silvie by určitě byla velice potěšena těmi úvahami a vůbec dnešní debatou. pokud jde o skutečnou spolupráci, která se tady eh, projevila mezi jednotlivými aktéry. Je to důležité pro naši práci. Silvie je velmi oddána kultuře a my se domníváme, že bychom neměli fungovat ve váku a kultura není ani ničím okrajovým pro eh, Evropský parlament, ani pro ostatní instituce. Je to něco zcela stěžejního, musí to být eh, neodělitelná součást naší politiky. Takže určitě by byla potěšena průběhem této debaty a také by byla velkorysa a je velkorysá eh, v způsobu své spolupráce s jednotlivými zpravodají, pokud jde o přistupování na kompromisy. Ale ještě bych chtěla srdečně poděkovat a přivítat naše eh, vnější experty, pokud jde o asociaci evropských konzervatoří, tak velmi oceňuji jejich práci byla, měla jsem možnost je nedávno navštívit a e, velice jsem byla dojata, když jsem slyšela e, z první ruky o jejich práci e, s uprchlíky a imigrantskými komunitami a také menšinovými komunitami, takže je skvělé, že byli přizváni k této diskusi předsedkyně, já vám děkuji a uzavřu toto zasedání citátem našeho bývalého německého prezidenta eh, pana Raua, který eh, řekl, že kultura není eh, třešinkou na dortu, ale naopak je moukou, z níž jsou dorty vyráběny. Takže v tomto ohledu myslím, E, jsme e, učinili dobrý krok, dobrý počáteční krok naší e, zprávou a za to děkujeme zpravodajům. Kráčíme správným směrem. Äh, Přeji všem zpravodajům i stínovým zpravodajům ještě dobrá jednání a kompromisy. Určitě se nejpozději 3. května opět sejdeme na společné schůzi a nyní bych eh, uzavřela toto společné zasedání s výborem AFED pro zahraniční vztahy a eh, zahájila současně eh, naše zasedání výboru kultury a dostáváme se, pokud to správně vidím, k bodu číslo 9. Tady jde o Evropský komunikační kodex a komise eh, zde připravila, předložila velmi rozsáhlý legislativní text. Je to přes 270 paragrafů, eh, to znamená vůbec ne málo. Příslušným výborem je ITRE a zvláštní příslušnost má také výbor IMCO. A my jako výbor pro kulturu máme na starosti stanovisko ale chtěla bych všechny, kteří opouštějí místnost, požádat, aby tak učinili co eh, nejrychleji a eh, nejtišeji, abychom mohli pokračovat naší práci. Spravodajem je pan kolega Maltéze, jemuž eh, bych chtěla hned udělit slovo s prozbou, aby nemluvil déle než pět minut, protože máme ještě další dva body a pak ještě schůzi koordinátorů.